morning. Buenos días. Buenos días. I may have your attention. Prosím, uh, začneme, protože máme velice nabitý program dnes a tyto dny vůbec a hlasování především. Máme zde i řeckého ministra, takže radši bychom začali hned s bodem 1, to znamená přijetí pořadu jednání, pokud nejsou námitky. Eh, potom máme zde bod 4, eh, delegace do Řecka, to je odložený, ten je odložený, takže nyní sdělení. Připomínám, že PNR, EU PNR, Evropské PNR 10. na plenárce věc byla postoupena opět výboru Libe podle pravidla 185, návrh zprávy. Eh, kolega Timothy Kirkop je zpravodajem. O tom jednal s politickými frakcemi, vedli jsme diskuzi i ve výboru Libe na toto téma a eh, budeme o tom jednat opět na jedné z příštích schůzí. Druhý bod, společný eh, trialog k delegovaným aktům ve souvislosti e, s MFF, tedy s víceletým rámcem, a koordinátoři rozhodli, rozhodli že delegované akty mm, mm, které se týkají e, tohoto rámce, tak e, o tom by se mělo jednat 26. tedy příští týden od 4.30 do 6.30 odpoledne a e, kdy se bude jednat o finančních prostředcích určených pro oblast Libe, samozřejmě zvuk zpravodaje i e, stinové zpravodaje. A e, budou tam i, bude tam i rada a komisaři odpovědní za justici vnitro. Pokračujeme dále. První věcný bod, což je prezentace řeckého akčního plánu. Ah, I'm sorry, I'm sorry. I escaped. Já se omlouvám, já jsem to nějak přeskočil. Ochrana eura a ostatních měn proti padělání eh, prostřednictvím trestně právních nástrojů. Anthea McIntyre je zpravodajka naše a tento bod se týká návrhu směrnice o ochraně eura prostřednictvím trestního práva, tedy je trestní právo je eh, důležitá agenda a Mm, výbor Libes již vyslechl prezentaci tohoto návrhu, předesla to komise a nyní si vyslechneme prezentaci návrhu zprávy. Paní McIntyre přednese a nejenom jde o jednotnou měnu, ale je to velice to, je to velice relevantní je to globální měna, kterou je třeba chránit prostřednictvím trestního práva, takže paní McIntyre. Much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Jak vy jste již řekl, tady jde o ochranu eura a ostatních měn prostřednictvím trestního práva. A e, gro e, návrhu komise v podstatě novelizuje, aktualizuje to, co již máme, takže já myslím, že je třeba teď uznat, že padělání měny je závažný trestný čin. Olaf odhaduje, že e, padělání eura stojí naše podniky a spotřebitele asi 500 milionů eura, a to od zavedení eura v roce 2002. A samozřejmě padělaná měna, e, samozřejmě ta nahrává organizovanému zločinu. Tedy většina tohoto návrhu v podstatě nekontroverzní a vítáme tento návrh. Jsou zde však dvě oblasti v tomto návrhu, které jsou trošku problematické a to jsou ty oblasti, o které teď konkrétně zmíním. A to je nedostatek důrazu e, na e, důležitost teritoriality, principu teritoriality a potom i zavedení minimálních trestně právních sankcí. K tomu se vrátím krátko. Takže e, většina ustanovení v návrhu v podstatě e, s těmi lze snadno souhlasit, protože všichni jsme samozřejmě proti padělání jakékoliv měny, ale z důvodu harmonogramu, e, tak v podstatě jsme přijali neobvyklý krok, to znamená První schůze stínových zpravodajů se konala předtím, než vůbec ten návrh byl předložen. A vlastně e, zde jsme si dokonce i mysleli v takovém záchvatu okamžiku, že, že by bylo možné se dohodnout na pozměňovacích návrzích e, e, na schůzi stínových, to znamená, že v podstatě potom i žádné pozměňovací návrhy nebudou. A já jsem tedy s velkým potěšením převzala E, návrhy e, stínových, e, většinu z nich, takže si myslím, že návrh zprávy, který teď máme na stole, je lepší, silnější a asi i je pravděpodobnější, že dostane širokou podporu. Velice děkuji stínovým zpravodajům a především panu Dionovi za to, že doposud se tak angažoval a děkuji za vynikající spolupráci, které se mi dostalo. Původní reakce stínových byla tedy, že je velice důležité, abychom vyslali silný signál, že budeme striktně bojovat proti této trestné činnosti, avšak So the initial reaction of Shadow původní reakce stínových. Všichni jsme se dohodli, že je třeba vyslat eh, signál, že tvrdě chceme potírat tuto trestnou činnost, avšak myslím si, že zde byly velké pochybnosti i eh, od pana Diona a dalších, že bychom neměli zavádět minimální trestně právní sankce. Tudíž můj návrh zprávy tady Eh, hlavně zmiňuji ty hlavní pozměňovací návrhy. První věc je pozměňovací návrh 1 a 5, které, což jsou úvodní ustanovení 23 a odstavec 1 článku 8. A o co mi tady jde? je říci, že hlavně, primárně je to odpovědnost členských států, tam, kde došlo ke spáchání trestné činnosti, i když asi Eh, je mm, dost nepravděpodobné, že budou přesně stíhat občany v jiné zemi. Takže o to nám šlo v tom pozměňovacím návrhu a potom k těm minimálním sankcím. Vlastně já jsem vypustila jeden odstavec celý, protože mm, v podstatě jsem předložila další pozměňovací návrhy tam se říká, eh, nebo řekli jsme, že eh, eh, původně limit 10 tisíc euro pro to, aby bylo možné trestně stíhat a odsoudit na 8 let odnětí svobody, tak my jsme to snížili na 5 tisíc. To znamená, to, co je nad tento limit 5 tisíc euro, tak je eh, mm, trestné jednání, kde lze uložit maximální trest v eh, odnětí svobody 8 let, abych to zjednodušila. Takže my jsme eh, vypustili ty minimální trestní sazby. A co je velice důležité, je, že aby soudci v každém členském státě, aby eh, eh, jak si věc vždycky zvážili, protože ekonomické okolnosti, ekonomické prostředí je jiné všude. Takže hm, kdybychom zde zavedli minimální trestní sazby, tak to bychom vlastně vytvořili rozdíly mezi členskými státy vzhledem k tomu, že hm, hospodářská situace se liší v členských státech. Já jsem tomto získala podporu pana De Jonga a to, že by to mělo být na úvaze justice a konkrétních soudců. Takže to jsou ty hlavní věci, které jsem změnila. Také i jsem tam vložila jeden nový návrh, který navrhuje, abychom si vyměňovali údaje o padělených bankovkách a mincích, abychom i takto do toho zapojili OLAF a pomáhali členským státům v tomto. Já myslím, že na tom nic kontroverzního není, že to všichni podpoří. Takže to jsou všechny moje poznámky k návrhu zprávy. Děkuji. Thank you, Mrs. Mac- Děkuji. Thank you. Now, some floor for discussion. Máme prostor pro diskuzi. Paní Straffer z EPP. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodajce za vynikající práci. Jako ona řekla, euro je druhou měnou na světě a je to dobrý cíl pro padělatele a jak jsme slyšeli, padělání eh, eh, eh, způsobilo škodu asi 500 milionů euro od zavedení eura v roce 2002. Europol má za to, že existuje dlouhodobá tendence a padělání, takže je to velice vážná hrozba, proto vítám návrh směrnice Evropské komise, jehož cílem je vytvořit společný právní rámec, abychom mohli efektivně bojovat proti padělání eura. Já bych chtěla zdůraznit ale dva body. Několik k norem. V podstatě je třeba, abychom v Evropské unii přistupovali systematicky k trestnímu právu. Máme zde několik norem, o kterých se teď jedná v Evropském parlamentu a především je to návrh směrnice o ochraně finančních zájmů Evropské unie který byl předmětem schůze našího výboru. Za druhé, velice stručně, protože vše bylo přesně popsáno zpravodajkou již. Pokud jde o minimální sazby, trestní sazby, já myslím, že není možné je eh, uvalit ve všech členských státech, jak bylo navrženo, protože to není vhodné, jak bylo vysvětleno, bylo by to v rozporu s principem eh, ukládání individuálních trestů, tak aby soudce případ od případu mohl posoudit závažnost daného trestného činu. Tudíž celá zde souhlasím se zpravodajkou a já jinak nebudu již nic říkat, protože vše bylo řečeno. Děkuji. To je vše. Mr. De Jong. Thank you very much. Děkuji. Také chci poděkovat zpravodajce za veškerou práci a také za možnost setkat se ve Štrasburku se stínovými zpravodaji, což bylo velmi užitečné. Já myslím, že my nehodláme předkládat velký počet pozměňovacích návrhů. Budeme se držet postupu, který jste navrhla, ale možná navrhneme určité redakční úpravy textu, nicméně můžeme plně podpořit přístup paní zpravodajky. Za druhé, Chci říct, že je to souvislost eh, s diskuzí, která proběhla včera o směrnici o ochraně finančních zájmů. I tam komise zavádí minimální sankce a včera proběhla debata a, to, a také tedy za přítomnosti komisařky Redingové na zasedání výboru LIBE v minulosti, kdy jsme tady spochybňovali tento postup komise a mě trochu znepokojuje, že my opakovaně vysvětlujeme komisi to, že pokud zavede koncept, jako jsou minimální sankce, ať se vám to líbí nebo ne, já například to nepodporuji, ale to teď nechme být. I když eh, jste pro koncepci minimálních sankcí, je třeba připustit, že trestní právo je určitý systém a komise se vlastně snaží zavádět nové myšlenky formou svých návrhů. My v minulosti, už v minulosti Evropský parlament eh, upozorňoval na to, že to není možné, že komise eh, pokud má vůbec nějaké kompetence v oblasti trestního práva, měla by se především snažit o soudržnost eh, celé legislativy. To znamená, i tam, kde zavádíte minimální sankce, je třeba představit si celý ten systém sankcí a to, jaký dopad ty minimální sankce budou mít. A já si myslím, že ochrana eura, ochrana jednotné měny není dostatečně průrazný argument. Což a proto mě tedy a, tato snaha velmi znepokojuje a doufám, že proběhne kvalitní debata s komisí o tom, jaký komise zvolila přístup. Poslední připomínka. A včera na půdě výboru pro rozpočtu pro kontrolu rozpočtu proběhla debata o fungování agentury OLAF. To je důležité i z hlediska této zprávy a já hodlám předložit několik pozměňovacích návrhů, které vyjadřují naše obavy z fungování této agentury, protože vám musím říct, že včera došlo k významnému vývoji v této věci. EPP a zelení eh, žádali mm, jaksi úplný odchod Olafu. A to je něco, co bychom měli prodebatovat. Možná, že nyní komise a rada by se chtěli vyjádřit. Případně Olaf, komise. Děkuji. Zastupuji tu ředitelství pro spravedlnost. Nejprve chci poděkovat tomuto výboru a zpravodajům za jejich podporu tomuto velice důležitému návrhu. Jak už bylo řečeno, musíme postupovat společně v boji proti padělání měn obecně a eura. Konkrétně je potřeba, abychom měli stejná pravidla po celé Evropě. A tím se dostávám k bodu, k připomínce, která tu padla. Za prvé, jaký eh, režim sankcí by byl vhodný pro postih padělání měny a za druhé, jaká jurisdikce by v tomto ohledu měla platit. Pokud jde o minimální sankce, my si uvědomujeme, že jde o velmi důležité téma, které by mělo být předmětem hloubkové diskuze. A jak už bylo řečeno, Evropská komise je tedy pro ten soudržný a konzistentní přístup v oblasti trestního práva, což jsme ostatně uvedli v našem sdělení z roku 2011. Důležité je uvědomit si ve chvíli, kdy řešíme problematiku eh, trestné činnosti, o kterou jde v případě padělání, eh, je tady důležité si uvědomit, že i v ostatních legislativních návrzích zaměřených na ochranu finančních zájmů jsou minimální sankce, a my si myslíme, že minimální sankce v tomto návrhu nějak neohrožují soudržnost systému trestního práva, protože pouze ukazují, e, že tedy jsme schopni účinně chránit měnu i prostřednictvím trestního práva. My tu vidíme na jedné straně zásadní rozdíl mezi ochranou finančních zájmů Evropské unie a eura, a na druhé straně, protože jde o evropské statky, které je třeba chránit po uh, celé Evropě a pak jsou tu samozřejmě i prvky přeshraniční ochrany, které jsou důležité. Proto jsme navrhli minimální sankce, které eh, vlastně berou v úvahu důležitost těch statků, kterým, které chceme těmito opatřeními chránit. A navíc tady jde o velmi závažnou trestnou činnost. Ještě chci říci, že minimální sankce nefungují automaticky, soudci budou mít, nebude to tak, že soudci by měli zapovinnost zavádět minimální sankce, čili tento institut by se měl objevit v legislativě, ale nemusí se tím řídit jednotlivé soudy, takže to podle nás není důvod k obavám. A to, co řekla paní McIntyre k principu teritoriality, Tady už máme zavedenou politiku, eh, podle které se jurisdikce určuje buď podle principu teritori- teritoriality nebo po, eh, podle principu státní příslušnosti. A asi není eh, tohle dobrý okamžik na to, abychom rozšiřovali rozsah působnosti jurisdikce členských států. Proto bychom se rádi drželi původního návrhu komise, který bere v úvahu jak státní příslušnost, tak teritorialitu. Děkuji. Děkujeme. Ráda? Chtěla by ráda vystoupit? Pokud ne, není-li tomu tak. Zdálo se mi, že pan Bronz zvedal ruku ještě předtím, než se obrátíme na, pana, na paní zpravodajku, než si pohovoříme o hudá. Děkuji za slovo. Ano, my jsme samozřejmě všichni proti padělání, jak bylo řečeno. Dokonce samozřejmě, když se to týká eura. Já jsem měl pocit, že padělání je opravdu velice závažným trestním činem téměř ve všech zemích na světě. Jsou zde nějaké evropské země, kde to není trestním činem? Tam se existují nějaké evropské země, kde to není trestní čin, ale pouze, řekněme, nějaký přestupek. Pokud, to otáz, pokud odpověď na tyto dvě otázky zní ne, tak opravdu nevím, v čem tkví problém. Zdá se, že zde máme legislativu v této oblasti pouze pro, po legislativu samotnou, harmonizaci, právnotizaci a není to tak poprvé. Nesmíme zapomínat na to, že EU zatím nepředstavuje všechny země světa, i když určitě časem tomu tak bude. A samozřejmě, že naše legislativa nemá právo, řekněme, uplatňovat se na jiné země, které nějakým způsobem zavírají oči před těmito trestnými činy. A pokud jde o minimální sazby, to jistě mm, tam vidíme odlišné systémy, například ve Velké Británii tam je samozřejmě, jsou určité výjimky, řekněme, u um, um, vraždy nebo uh, jistu v jinak tomu tak není. Ovšem vždycky tam musí být určitá možnost pro soudce, aby rozhodl podle jednotlivých případů, to znamená jednotlivě. Děkuji. Děkujeme. Paní zpravodajka, paní McIntyre, chcete k tomu ještě, než si řekneme něco k pozměňovacím návrhům a lhůtám? Ano, velice stručně. Já jsem jenom chtěla ujistit Evropskou komisi o tom, že v mé zprávě nebo z mé zprávy jsme neodstranili tu možnost jednotlivých členských států stíhat své státní příslušníky za trestné činy, které spáchali v jiných zemích. My prostě jenom uvádíme v mé zprávě to, že prostě ta národní teritorialita, tento princip by měl být dominantním principem, čili to je opravdu drobná úprava. My jsme prostě jenom řekli, který princip je podle našeho názoru důležitější, čili skutečně tam komise nemá důvod k obavám. Jinak bych ráda poděkovala samozřejmě všem stínovým zpravodajům za spolupráci, opravdu si toho velice cením. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme všem zúčastněným této diskuzi a nyní, pokud je o lhůtu, je to 10.7. do 12.00. Pozměňovací návrhy k tomuto návrhu který nám zpravodajka McIntyre představila. No a nyní přesně v čase dostáváme k dalšímu bodu našeho programu, to je bod číslo čtyři Představení Národního akčního plánu Řecka v oblasti asilu a řízení migrace. Máme zde řeckého ministra pro veřejný pořádek a ochranu občanů, pan Dendiase. Za dvě minutky bude pan ministr mezi námi takže prosím, nebudeme mít žádnou přestávku. A děkuji vám za trpělivost. as we said, no need for recess. Takže, jak jsem říkal, není potřeba přestávky a velice srdečně se námi vítám pana ministra asi je to řecký ministr pro veřejný pořádek a pro ochranu občanů. Bude nám prezentovat řecký národní akční plán v oblasti azylu a řízení migrace. jistě víte, pravidelně se s vysokými představiteli členských států vyměňujeme názory v oblasti migrace, azylu, kontroly hranic, to jsou záležitosti, které jsou pro nás klíčové, pro náš výbor, ano, v oblasti tvorby legislativy, samozřejmě jsou to vlasti eh, řízení finančních prostředků, naše legislativa, všechny tyto záležitosti jsou pro nás důležité. Právě proto si námi srdečně vítáme pana ministra Dendiase, aby nám představil Národní akční plán Řecka v oblasti asilu a řízení migrace a poté jistě budeme mít prostor i pro diskuzi. Vážený pane ministře, jsme nesmírně rádi, že jste mezi námi. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte, abych úplně na úvod poděkoval poděkoval vám osobně a vašemu výboru Libe a zároveň celému Evropskému parlamentu za tuto příležitost vystoupit k tomuto tématu, které pro mou zemi, pro Řecko a myslím si, dovolím si říci, že i pro Evropu je opravdu zásadní. Tato příležitost pro nás pro řeckou vládu, pro mě osobně, pro naše ministerstvo představuje velikou důležitost. Evropský parlament je spoluzákonodárcem, čili vaše podpora, vaše pochopení celé záležitosti, dámy a pánové, i vaše kritika je pro nás nesmírně důležitá. Jestli dovolíte, já se pokusím pokusím se trošku schrnout eh, tu prezentaci, protože důležité jsou pro nás především vaše připomínky, vaše pochopení celé záležitosti otázky a ne, abych zde měl nějaké dlouhosáhlé vystoupení, čili od poslední schůzky, poslední schůzky, která proběhla v říjnu 2011 u nás v Řecku, bych rád řekl, že jsme udělali veliký kus práce a opravdu jsme dosáhli toho hodně v oblasti naší politiky, asilu a řízení migrace. Na neformální schůzce ministrů v Dublinu v lednu jsme představili náš akční plán Řecka v oblasti azylu a řízení migrace. My se domníváme, že je to akční plán, který je efektivní, humánní, velice dobře orientovaná reakce na stávající výzvy v oblasti migrace, na tento fenomén v oblasti ilegální migrace a zároveň reakce na všechny záležitosti, které se týkají eh, nezákonných přistěhovalců. Čili o co jde? od října 2011, 2012, co se nám povedlo dosáhnout. To znamená o té poslední schůzky, kdy jste navštívili Řecko a mohli se jasně podívat, jak to vypadá přímo u nás na místě. Recepční přijímající centra, tato služba, tu již existuje tato služba. V podstatě tak, jak jsme ji eh, zavedli v březnu 15. března. Plně by měla být tato služba funkční. Již funguje, ovšem měla by fungovat do konce tohoto eh, měsíce, to znamená asi tak do 10 dnů. Dvě další recepční centra na, máme. Budujeme, to je v Egejském moři, v, na Lesbosu a v Atice, to je na na jihu naší země. Je to takové velice důležité město a do konce letošního roku by měly být plně funkční. Velice úzce se spolupracujeme s eh, s nevládními organizacemi v této oblasti, pokud jde o zdravotnickou podporu, socio-psychologickou podporu, překlady, tlumočení a dobrovolný návrat těchto lidí. Tam spolupracujeme s národními orgány ostatních zemí. Dále se máme dvě screeningové centra eh, na Chiese a na Samose, které fungují od dubna letošního roku. Navíc ještě k těmto střediscím v současné době připravujeme dvě mobilní jednotky takového toho prvního příjmu. Proč? Proč mobilní jednotky? Protože v podstatě ilegální migrace se mění. Nyní například je to při, eh, především přes Egejské moře. V minulosti ty toky byly jiné. To znamená, že se musíme přizpůsobovat těmto novým tokům a proto zde máme tyto dvě mobilní jednotky. Zároveň se snažíme mít takový ucelený pohled na celou problematiku. My jsme teda převzali tuto problematiku od Ministerstva pro veřejné zdraví a pro zaměstnanost takovou službu, pokud jde o ohrožené skupiny. A zde jsme již vytvořili dvě centra pro tyto zranitelné skupiny v Aténách a plánujeme, připravujeme dvě další centra, střediska, která by mohla být funkční do konce roku 2013. Pričoně to je v Atece a v Serese to je v, v střední Makedonii. Asi tak 50-60 kilometrů eh, od Tesaloniky na sever. Azel. Ano, samozřejmě, že azyl v Řecku je předmětem rozsáhlých diskusí. Máme zde nový úřad, který se zabývá touto problematikou. U nás v Řecku již funguje v nových prostorách, v Aténách, v hlavním městě. A zároveň zde máme nový úřad, který se věnuje této problematice v Aténách. Dále tam máme um, pět těch původních eh, středisek um, v, um, v, na různých místech Tesalonika, na Ebrosu, v Egejském moři, eh, které vybavujeme, zařizujeme a měla by být funkční velice brzo. Pokud jde o to nové středisko od 7. 6. letošního roku již přijalo 144 žádostí mužů, 63 žen a 9 uh, eh, nezletilých bez doprovodu. Další problém, kterému čelíme, je nedostatečné vyřešení starých případů. V loňském roce, v červenci, jsme tam měli asi 55 tisíc nevyřešených případů v oblasti žádosti o azyl. K čemu došlo? My jsme vytvořili takový elektronický hub, digitalizovali jsme všechny soubory, to znamená všech těch 55 tisíc souborů, nevyřešených souborů. To znamená, máme je v elektronické podobě, 17 tisíc již bylo vyřešeno a ten zbytek 3306, ehm, ty jsme již řešili a v podstatě máme dvojnásobný počet výborů, který se které se zabývají toto záležitostí. Máme 20 těchto výborů, které eh, spolupráci s UNHCR e, eh, e, HCR v Řecku. Vytvořili jsme pět eh, center v Amivaleze, někde v říjnu, kdy jste nás navštívili, tak tam jsme měli pouze 200 míst k dispozici. Nyní tam máme více než 1500 center, jeden v Atice, jeden na Peloponézu, asi 80 kilometrů jižně od Atiky a tři zbývající centra v severním Řecku. Celková kapacita eh, je zde přes 5000 míst. Plánujeme vytvoření 10 000 míst v této oblasti a zároveň a máme čtyři centra, která by mohla být vytvořena jako tyto facilitační centra. K dispozici by měla být do konce roku 2014 fungují na základě standardních provozních předpisů, na základě evropské směrnice i národní legislativy Řecka. My se snažíme zlepšit služby v oblasti um, potravin, um, hygienické záležitosti. Tam jsme samozřejmě zvýšili i standardy v oblasti veřejných zakázek, které rovněž tyto, uh, na těchto standardech již pracujeme nyní. My jsme zde v podstatě měli určité nevyřešené záležitosti, pokud je o návrat těchto žadatelů o azyl, k tomu se ještě budou vracet, proto jsme vlastně museli posílit eh, tyto facilitační centra. V současné době probíhá rozsáhlá diskuze s Evropskou komisí i o tom, kdo by mohl být v takovém pre-removal center, to znamená v tom před tím návratem. Já osobně, nebo my se domníváme, že to, že je někdo žadatelem o azyl, to neznamená, že byste se mohl svobodně pohybovat po celém Řecku. Mnoho lidí, mnoho těchto nezákonných migrantů bohužel zneužívá právo žádosti o asil. Jak prostě nepředložit tuto žádost o azyl, jakmile vstoupí do Evropské unie, jakmile se dostanou na území Řecka, ovšem požádají o azyl pouze, když jsou zadrženi policií. A v takovém případě je zde velice jasný rozsudek Evropského dvora, který hovoří jasně. Tito lidé zneužívají toto právo na azyl, čili právě, právě u tohoto problematického bodu probíhá rozsáhlá diskuse. Ovšem nyní z praktického hlediska. Zdá se, že ta diskuze je velice dlouhá v této oblasti. Proto my se snažíme vytvořit takový mechanismus, na základě kterého by všechny ty případy žádosti o azyl které se týkají lidí, kteří již byli zadrženi, aby byly do srpna 2013, to znamená v průběhu dvou měsíců vyřešeny. To znamená, to si myslíme, že by mohlo přinést určitou zajímavou právní diskusi. Netýká se to pouze Řecka. A nyní návrat. těchto žadatelů. To je další velice důležitá problematická oblast. A ještě jedna věc, někteří z vás máte zkušenosti s Řeckem v této oblasti, te, ta stará zařízení se zavírají jedno po druhém postupně, například Vena jsme již zavřeli, dále Helenikon, Paspropikos, Tychero jsme rovněž toto zařízení jsme zavřeli a nový Helenikon nyní, teda, který jsme připravili pravděpodobně, pravděpodobně někde do konce letošního roku rovněž toto centrum bude zavřeno. A návrat těchto žadatelů, to je zásadní problematická oblast. Podporujeme mezinárodní program, který byl zahájen v srpnu 2012 v této oblasti. Máme tam asi 8500 imigrantů, kteří, eh, kteří vyjádřili eh, mm, žádost vrátit se do svých zemí a zároveň zde máme takový program repatri, repatriační, náš vlastní program repatriační v této oblasti, ještě navíc k mezinárodnímu programu pod mezinárodní ochranou. Ovšem tyto návraty těchto lidí samozřejmě představuje to obrovský problém. Proč? Z velice jednoduchého důvodu protože ty velké země původu s námi prostě nespolupracují. Především Afganistán, například Bangladeš, Pakistán, Irák, Alžír a Maroko. Tyto země představují asi 80 tohoto velikého problému pro nás. My jsme požádali o pomoc této oblasti ze strany Evropské komise, požádali jsme, aby uplatnila určitý nátlak na tyto země, jednak aby buď podepsali rád readmisní dohodu s námi, nebo v případě, že taková rád readmisní dohoda že existuje, aby skutečně uplatňovali podmínky těchto dohod. A já osobně nejsem příliš nadšen z této situace, zostávající situace. A jestli dovolíte, rád bych řekl, že ani nejsem uspokojen s tím, jaký tlak je vyvíjen na tyto země ze strany komise. A nyní kontrola na hranicích, to je poslední kapitola. Myslím si, že v této oblasti v regionu Everas jsme byli nesmírně mm, efektivní. U, tam skutečně tam to pro nás předstalo obrovský problém. Máme operaci Seneges a Sildenever. To jsou dvě akce, které jsme uplatnili v této oblasti ochrany hranic pouze den předtím, než jsme zavedli tuto operaci Foldenever 412 ilegálních migrantů překročilo hranice v této oblasti. To znamená den předtím, před uplatněním. A nyní je to asi tak číslo 3 až 4 nelegální migranti týdně. Samozřejmě, že zde máme problém v Egejském moři, protože Egejské moře prostě podstatě to nespadá pod moje ministerstvo. Ovšem rád bych řekl, že i zde se snažíme vytvořit takový program, na základě kterého evropské hranice, pokud jde o toto moře, i v této oblasti byly chráněny. Máme, budeme tam mít asi takovou operaci cvičení Poseidon. Uvidíme, ovšem to je mm, záležitost jiného ministerstva, čili tam by vás informovalo o této egyptské oblasti, pokud vás navštíví můj kolega. Úplně na závěr dovolte, abych vás pozval ještě jednou na návštěvu Řecka na podzim letošního roku jako takovou následnou akci po lonské návštěvě, tak abyste měli možnost sami osobně na místě vidět pokrok, který se nám povedl v této oblasti. A děkuji vám, pane předsedo, ještě jednou za tuto příležitost vystoupit ve vašem výboru Libé. Dendias, thank you for the Pane Dendias, já vám děkuji za prezentaci Řeckého národního akčního plánu v oblasti azylu a, a řízení migrace. Máme eh, tady docela dlouhý seznam řečníků, kteří eh, by vám rádi položili dotaz. A vzhledem k tomu, že máme naplánované hlasování, vám eh, připomenu, že to bude jako vždycky hektická chvíle kdy všichni budou eh, přibíhat s kartičkami, aby mohli eh, přijít eh, na hlasování o maďarské situaci, která, které se předpokládá, že bude dlouhé, tak vám vás upozorním, že nás bude 15, takže každý dvě minuty tak aby se mohli ptát na konkrétní věci na prezentaci pana ministra. Začne paní Matěje. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu, předse, panu ministrovi, že přišel nám představit svůj akční plán pro azyl a migraci. Mm, konstatujeme, že si uvědomujete rozsah problémů, se kterými se potýkají žadatele o azyl. A pane ministře, když vás posloucháme, tak konstatujeme, že došlo u vás k pokroku, jednak pokud jde o to přijímání těch žadatelů, především nezletilých osob bez doprovodu a také konstatujeme i, že eh, řešíte eh, eh, ty, ten obrovský nápad nevyřízených žádostí o azyl a mm, v každém případě konstatujeme s uspokojením pokrok. Také i Eh, vidíme, že zde pracujete na těch eh, centrech eh, pro osoby hm, předtím, než jsou vyvezeny ze země, ale hm, určitě to je něco, co bylo problematické, tak jsme to aspoň vnímali, pokud jde o financování a určitě vždy Evropská komise vás bude podporovat a bude vaší zemi v tomto pomáhat. Také i e, pokud jde o e, e, ty věci, se kterými jsme nebyli spokojeni, tak konstatujeme, že situace se zlepšuje a Evropský parlament určitě vždycky bude moci tlačit na eh, radu, to se, eh, což Eh, děláme, pokud jde o sdílení toho břemena eh, mezi státy. My jsme to již odhlasovali a víme, že tady ta situace vůbec není uspokojivá, tedy situace, pokud jde o eh, přemístování těch migrantů do jiných zemí, protože vy a Malta skutečně právem nejste spokojeni se situací vzhledem k počtu vašich obyvatelů a vzhledem k počtu eh, těch žadatelů o azyl a uprchlíků. Já si myslím, že tady by bylo možné ještě něco pro vaši zemi udělat. Určitě Evropský parlament eh, bude tlačit na radu, aby rada eh, pracovala na té otázce rozdělení, spravedlivého rozdělení břemena migrantů. A teď Teď eh, dám slovo eh, členům řecké delegace, nejdřív šéf, eh, pan Mulder. Hmm, děkuji, pane předsedo. Já po navštěvě Řecka a projevu pana ministra mám dojem, že je třeba učinit zásadní změny a vítám je. Pokud jde o svou návštěvu, o mou návštěvu, tak už jsem eh, řekl, že jsem eh, byl ohromen eh, přístupem úředníků, kteří řeší přistěhovalectví. Navzdory obtížné hospodářské situaci, ten duch, se kterým jsem se setkal, byl pozitivní. A to jsem si myslel, že je povzbudivé a řekl jsem to i v Zerině. Pokud jde o ty hlavní obavy, tak eh, my jsme navštívili celou eh, řadu záchytných center, ve kterých eh, podmínky zdaleka nebyly ideální. A dvě z nich měla být uzavřena do 1. dubna. Nevím, jestli už k tomu dostalo, došlo, ale rád bych se na to zeptal. Azylová kancelář, až už se jmenuje jak chce, nebo nový úřad ještě fungu, plně nefungoval. A nyní už by tedy eh, mělo fungovat, jestli jsem vás správně pochopil. A to je povzbuzivé. Hlavní problém eh, v Řecku i jinde v Evropě je, že eh, řada lidí žije v takové stínové situaci. Částečně tam může být a částečně tam být nemůže. Jak to vyřešíte? Říkal jste, že máte 55 tisíc takových lidí, digitalizovali jste je, co to znamená, uznali jste, eh, jaký máte akční plán. Mohl bych eh, pokračovat ještě chvíli, ale omezím se na toto. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve eh, jedna připomínka mimo téma. My jsme byli na hranicích a pod vedením pana Muldra jsme s celým týmem eh, sledovali eh, situaci. To bylo zajímavé. Ale ještě zajímavější bylo, že zpráva o našich eh, pozorováních přišla teprve před několika dny. To jde teď na adresu předsedy našeho výboru. Já jsem ještě nezažil na žádném výboru, aby zprávy o nějaké návštěvy No, aby trvalo tak dlouho, než budou eh, předloženy parlamentu. Měsíce jsme čekali eh, na předložení zprávy, eh, kde už možná spousta detailů bude trochu jinak napsaná, jinak už to vypadne z paměti. Takže já si myslím, že tady by to chtělo příště trochu uh, urychlit. To je nepřijatelné, aby uh, poslanci, kteří jedou na služební cestu a museli čekat měsíce na eh, to, až přijde zpráva, protože jsme si všichni dělali poznámky a tak dále. Takže pane předsedo, já bych vás rád požádal, abyste uh, uh, postupovali podle pravidel, protože takové jednání není prostě pro mě přijatelné. A teď k eh, věci. Řecko dozajista čelí obtížné situaci a čelilo i v minulosti a bez pochyby nebylo připraveno na přílivy, eh, které nakonec eh, opravdu přišly. Eh, jak pan Mold říkal, já jsem měl eh, velice pozitivní dojem eh, vzhledem tedy z, toho, z té odhodlanosti v této, tuto extrémní situaci řešit. A rád bych se zeptal, jaký dopad mají ty investice do zabezpečení hranic. Viděli jsme, že je tady to postaven ten plot je tady spolupráce s Frontexem. Má to nějaký eh, dopad na eh, to eh, převaděčství? Změnily se trasy převaděčské přes ostrovy? A jak je to ovlivnilo? Za druhé, kolik eh, existuje podaných žádostí o azyl, jak se změnila situace. My jsme hovořili s řadou lidí, kteří byli v těch zádržných cent, eh, záchytných centrech. Prakticky eh, všichni řekli, že nechtějí podat žádost o azyl, ale jsou tam z pořádského důvodu. Změnila se ta situace oproti tehdejší době nějak? Je tady víc žádostí o azyl teď? A, a také jste hovořil o tom, že e, řada e, lidí e, podá žádost o azyl až po té, co je načapá policie. Máte nějaké představy o tom, kolik lidí je nejdříve zapčeno nebo dopadeno policií a potom teprve požádá o azyl. A potom další otázka když eh, azylové řízení dopadne negativně. Jaké to má důsledky? Fungují eh, systémy eh, zpětného předání a předání tedy na přebrání do zemí původu, o kterých jste hovořil? Řečník nehovoří do mikrofonu. Hlasování eh, musíme začít 10.30, takže prosím, zdržte eh, se, eh, nebo omezte se na dvě minuty. Jsme flexibilní, ale zkuste to říkat věcně. Pan Papa Nikolau. Já to nechci říkat příliš mnoho. Jsem také z Řecka, takže mm, nemusím toho říkat příliš mnoho. Akorát bych se, pane ministře, rád poděkoval za váš úvod a zeptal na následující. Trochu jste hovořil o financování Kolik přesně v současné době dostává eh, Řecko od Evropské unie? Komisařka Malmströmová na tomto výboru eh, se účastní jednání velice často a říká, že eh, financování je ještě pořád k dispozici a nemáme v Řecku problémy s financováním z Evropy, čili jaká je přesná situace a co se očekává z řecké strany, pokud jde o řecké fondy. a solidaritu tedy z evropské úrovně. Paní Guillaume. Děkuji, pane předsedo, velice rychle, ještě rychleji, abychom trochu ten zkus nahnali. Já jsem se zúčastnila cesty do Řecka a já nesouhlasím s panem Pirkerem, pokud jde o rychlost eh, přípravy této zprávy, protože samozřejmě eh, jsou zde určité eh, kontrary, rozporuplné tlaky ale eh, to se eh, přímo netýká vašeho ministerstva, eh, pane ministře. Otázka násilí. My jsme slyšeli hovořit hodně v Řecku o násilí vůči některým migrantům a v některých místech Řecka a já bych chtěla slyšet váš názor, jaká je realita, pokud jde o násilí vůči těmto hm, migrantům, kteří tam pracují. A řešíte tento problém násilí a jakým způsobem? Merci, señora Rom- Děkuji, paní Romero. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu ministrovi za informaci. Já bych se chtěla zeptat eh, ohledně eh, počtu uprchlíků, které eh, dostali statut ve vaší zemi a e, v posledním roce. Vy jste nám řekl, že zde to bylo e, asi 143 e, až 70 žen. Já když jsem navštívila ale ta vaše centra, tak jsem zjistila, že eh, ty eh, problém je těch 50, 55 tisíc eh, případů, které tam zůstávají a 17 tisíc, o kterých zde hovoří, tak tam u nich ale neskončila ta situace, protože nebylo ještě rozhodnuto. Takže jenom si chci říci, že podle statistiky Eurostatu, tak pouze Francie v tomto roce 2020 2012 tedy eh, měla 96 tisíc žádostí, Německo 88 tisíc, Belgie 37 tisíc, eh, Švédsko 45 eh, tisíc a pouze v roce 2012. To jsou statistiky Eurostatu, pokud si je dobře vykládám. A samozřejmě to je problém. Potom mm, v době tedy rozpočtových problémů, tak zde mm, mm, když oni tedy jsou eh, v tom táboře třeba 3 až 6 měsíců a potom jsou propuštěni na svobodu a pak se tam vrací, no tak to musí se nějak tedy podchytit, protože on se vyřešil problém eh, zatím, mm, pokud jde o přístup, eh, pokud jde o Turecko a mm, tam je zřejmé, že ten problém ale trvá, pokud jde o řízení těchto center. A z jakého důvodu země na jihu, a zde i jde o moji vlastní zemi, o Španělsko, proč tedy ty země na jihu mm, v podstatě eh, neudělují tolik eh, ten statut eh, uprchlíků? Tady je velký rozdíl se zeměmi na severu. Pořád apelujeme na solidaritu, ale vy na jihu dáváte velice málo tento statut mezinárodní ochrany a statut uprchlíka mm, mm protože mm, potom ti uprchlíci mohou tedy odjet do jiné země a mm, nemusí tam tedy čekat té zemi, než dostanou třeba občanství. To já bych ráda, abyste mi to vysvětlil. Ta čísla Eurostatu jsou jasná a já si myslím, že Řecko je pořád problémem a neřeší se to. Nevím, zda se to vyřeší díky evropské pomoci a nebo zdali bychom měli tedy mm, do toho vložit mm, více snahy, protože nevím, zdali máte dostatečné experty a zde je třeba mít dobré smlouvy s Tureckem, aby Turecko tedy, v podstatě přes Turecko se tam nedostávali lidé z Aržilska a z Maroka například. A zde určitě Evropa může tomuto pomoci, ale vy také musíte vyvinout větší snahu. Děkuji, paní Romero pan Trantaferelis. Děkuji. A rád bych nejdříve poděkoval panu ministrovi za to, že jsem přišel a, a děkuji za to vřelé přivítání e, v Řecku. Loni e, e, v říjnu, samozřejmě v Řecku jsme byli i předtím a v říjnu jsme byli svědky velice dobrého pokroku. A dnes tedy slyším, že bylo dosaženo ještě dalšího pokroku a k tomu vám musíme blahopřát. Já bych byl rád. Mohl si věřit, že eh, ta personální omezení stanovená trojkou byla zrušena hm, ve vašich službách tak, aby nová a služba mohla být dobře personálně obsazená a fungovat. A chci přejít ještě k nějaké další otázce a sice eh, přesun eh, příjemců mezinárodní ochrany. Víme, že i s těmi nejlepšími službami a eh, těmi nejlepšími postupy a jejich správným dodržováním, tak příjemci mezinárodní ochrany eh, se nám často, ty se nedaří integrovat do naší společnosti v naší zemi. A nejlepší způsob je tedy je eh, nějak, někam přesunout, jak to vyřešit. A členské státy se na tomto nemohly eh, dohodnout. A já bych vás rád eh, se zeptal, jestli na radě se snažíte nějak přesvědčit ostatní členské státy, aby přijali náš návrh komisi, aby přišla s konkrétním relokačním systémem, který umožní Evropě sdílet odpovědnost. Pan Semera. Muchas gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Pár poznámek. Vítejte, pane ministře. Chci uvést, že Řecko je evropská země, která v podstatě pod největším migračním tlakem, největší z Unie. A také chci zde potvrdit, že Řecko je evropskou zemí, která má největší, nejdelší hranice Evropské unie. Myslím pozemní i obro, obrovské námořní hranice, protože každý ostrov vlastně je vnější hranicí Evropské unie. A chci také mm, mm, i e, uvést, že zde e, Řecko vyvíjí velký, velkou snahu, ekonomickou snahu prostřednictvím akčního plánu a Řecko také in, ekonomicky intervenuje i v té e, velice obtížné hospodářské situaci, ve které je. A proto moje definitivní slovo je, je třeba identifikovat e, a uznat potíže Řecka a proto apeluji na solidaritu Evropské unie s Řeckem Solidarita musí být eh, podřízená eh, tomu, že musíme ale i velice pečlivě respektovat lidská práva, pokud jde o návraty eh, těchto osob. Musíme skutečně jasně respektovat lidská práva i v těch centrech, uprchlických centrech. My v podstatě jsme Eh, navštívili téměř eh, všechna ta centra v Evropské unii a eh, ve všech těch možných lokalitách a je třeba i díky solidaritě se vyhnout tomu, aby nedos, nedocházelo tedy k nějakým excesům tam. Pane předsedo, tudíž já zde vím, že vy jste největší, největší bránou pro vstup nezákonných migrantů do EU a já vím, že asi ty dvě operace, které probíhají, ty nestačí. A proto, pane předsedo, teď končím. Já myslím, že teď je důležitější než kdy jindy skutečně eh, zde Eh, eh, nasadit Frontex, nejenom Frontex, aby prováděl nějaké strategické analýzy, aby spolufinancoval ty zákony návraty, nejenom proto, aby pomáhal a spolupracoval prostřednictvím společných operací při kontrolách vnějších hranic. Ne, ale také musí i za podpory našeho výboru mm, působit tak, aby Řecko v této velice komplikované migrační situaci, aby Řecko eh, Eh, které vyvíjí velké úsilí, tak aby i díky Frontexu mohlo vyřešit tuto situaci, protože samo Řecko toho nemůže být schopno. Eh, to, je, to platí i pro Maltu samozřejmě, ale tam pokud je o počet populace a pokud je o eh, délku hranic a území, tak tady je samozřejmě velký rozdíl. Děkuji. Pan Ducas. Děkuji. πολύ. Θα μιλήσω στα ελληνικά. Děkuji, budu hovořit řecky. Pane ministře, vítám vás, velice přele, vás vítám, děkuji za prezentaci a blahopřeji k tomuto nadějně vypadajícímu akčnímu plánu, který má řešit problém azylu a migrace. Já myslím, že již to je velký úspěch pro Řecko, ale jak bohužel víme, problém v Řecku je realizace. Realizace plánu. Problém není vytváření plánu, ale jejich realizace. A buďte si jist, že my jako poslanci pomůžeme, jak to půjde a budeme vás podporovat při realizaci těchto plánů. A i já bych rád, abyste vy pomáhali nám. Zde mm, byly zazněly určité argumenty proti Řecku, třeba od naší španělské kolegyně, která eh, eh, eh, nebo ten španělský kolega, který zmínil, že to břemeno, které nese Řecko, je neuměrné, disproporční a přece není možné takto penalizovat Řecko kvůli tomu, že představuje největší vnější hranici Evropské unie. A samozřejmě také i navíc Řecko prochází e, obrovskou krizí. Je tedy e, evidentní, že potřebujeme pomoc, solidaritu. Ta hospodářská pomoc již je značná. A pokaždé, když eh, hovoříme o ekonomické situaci v Řecku, tak vždycky děkujeme komisi za pomoc, kterou nám poskytuje, ale finanční pomoc není vše, co potřebujeme. Je to i otázka eh, principů a morálky, o které se opírá Evropská unie a já si myslím, že naši partneři určitě toto uznávají. Pokaždé, když hovořím na plénárním zasedání parlamentu, tak toto zdůrazňuji. Pane ministře, pane předsedo, já bych chtěl hovořit déle eh, s vaší schovivostí, když si to dovolím, poněvadž eh, řízení migračních toků také i vyžaduje program, který bude úspěšně integrovat migranty v dané zemi a proto potřebujete jasný právní rámec, tak aby záležitosti jako spojování rodin, tedy pro ty, kteří zákonně pobývají v dané zemi, tak, aby mohli úspěšně žít a pracovat. Já vím, že eh, rodina, rodina problematika přímo se vás netýká, ale vypadá to, že i to je třeba řešit. Děkuji. Ano, tady budeme, eh, před námi čeká skutečně velice problematické hlasování, ještě máme další řečníky a potom samozřejmě pan ministr musí mít čas na reakci, takže prosím, dvě minuty každý, paní Intveld. Uh, yes, thank you, chair. And... Také já tu chci přivítat pana ministra. Eh, jsme rádi, že máme příležitost k měně názoru. Jak už bylo řešeno, všichni si uvědomují, že Řecko je ve výjimečné situaci. Nejenom vzhledem ke své hospodářské situaci, ale také vzhledem ke své zeměpisné poloze. A já bych ráda dodala, že já osobně si myslím, že Evropská unie nepodpořila dostatečně eh, Řecko, a to v celé řadě oblastí. Na druhé straně to neznamená, že by Řecko nemělo vlastní zodpovědnost za řádné provádění politiky azylu a migrace. Mám dvě otázky. Zdá se, že podporujete myšlenku systematické vazby pro žadatele do, o azyl. Jedna, to je myšlenka, kterou jedna vládní strana v Holandsku podporuje, ale já jsem naprosto proti tomuto principu a zajímalo by mě, proč si myslíte, že brát systematicky do vazby lidi, kteří nejsou zločinci, je dobrý nápad. A za, druhý, za druhé, vy jste jsou tu zprávy o snahách odradit uprchlíky od přechodu turecko-řecké hranice. Co mi k tomu můžete říci? A konečně já jsem se chtěla tedy zeptat také eh, z pohledu eh, veřejného pořádku. Nevím, jestli mohu. Eh, dobře, zeptám se jinak, co děláte jako ministr abyste potíral násilí pravicových milicí, eh, které zasahují proti přistěhovalcům v Řecku. Paní Keller, děkuji, pane ministr, že jste se dostavil, že jsme dosáhli určitého pokroku. Ovšem, mě vaše prohlášení o tom, že, žadatelé, eh, že někteří lidé systematicky zneužívají systém azylového řízení, je cynické prohlášení. Eh, Navíc jste Zároveň přiznal, že váš systém eh, azylového řízení nefunguje nejlépe, takže asi není eh, překvapením, že eh, lidé nežádají o azyl hned, když se dostanou do Řecka. Buď to jsou zadrženi v nějakém přijímacím středisku, anebo prostě to není možné i kvůli velkému počtu případů, které je ještě třeba zpracovat. A já si myslím, že i ta myšlenka brát automaticky do vazby každého žadatele o azyl jde proti duchu evropského práva. A e, moje otázka zní, jak dlouho trvá zpracovat žádost o azyl A ještě se vracím tedy e, k té první otázce. Vy jste řekl, že zatím zpracováváte případy, které se vám již nahromadily. Řekl jste, že už jste zpracoval 70, zpracovali 70 tisíc složek s žádostí o azyl a že do srpna zpracujete zbytek ve stejném objemu. Jakým způsobem to hodláte dokázat? Nepůjde to na úkor kvality azylového řízení? A za druhé, rozsudek Evropského soudního dvora hovořil i o problému v tom smyslu, že v Řecku skoro žádný žadatel o azyl nezískává statut uprchlíka, což je také problém a bude problém, i když se bude řešit na evropské úrovni. A konečně už v listopadu já, moji kolegové a řečtí kolegové upozorňovali na situaci kolem vazebních center v Řecku, kladli k tomu otázky a nedostali jsme žádné odpovědi. Děkuji, pane předsedo, budu velice stručný. Zde e, příznivě vnímám pokrok, o kterém hovořil i pan ministr Eh, a eh, kdy velice eh, přesně i zmínil otázku nezletělých osob bez doprovodu. A minulý týden jsme odsouhlasili balíček, který se týká asilového režimu a i nařízení, dublinské nařízení. Takže například my jako italská delegace, my jsme nesouhlasili jako řecká delegace, protože se to eh, týkalo právě té solidarity. My bychom chtěli, aby ostatní více eh, se s námi podělili o migranty, takže lepší distribuce, což je samozřejmě eh, velký, to což je princip, protože usídlování těchto migrantů by se mělo týkat všech států a nejenom těch exponovaných, jako třeba Řecko, které je pod obrovským migračním tlakem. Ale Eh, tedy ta, eh, například tedy ta eh, žádost nebo otázka, jak fungoval ten akční plát, plán Frontexu, jak tedy vás podpořil právě konkrétně a těch, jak tedy v, v oblasti těch osob, které tedy potřebují ochranu a pomoc. My musíme uznat obrovské úsilí, které vyvinují, vyvíjí posud. řecká vláda, ale samozřejmě hm, zde, eh, zde Řecko jako další státy mají velký problém, protože jsou vystaveny migraci, to je společný problém Středozemního moře a proto možná bychom měli mít nějaký mechanismus, mechanismus evropské ochrany pobřeží na jeho Evropy, protože to by podle mě bylo velice užitečné. Děkuji, pan Bronx. Thank you. Děkuji. Současná politika, kdy akceptujeme eh, skutečnost, že dochází ke spoždění zpracování cestovních dokladů i ve vlastních zemích, vede právě k nízké míře návratnosti. A tento přístup vysílá signál potenciálním nelegálním přistěhovalcům v tom smyslu, že buď získají právo na pobyt, a, nebo jim to bude odmítnuto, ale stejně budou moci zůstat v zemi, čekat na dokumenty, které nikdy nedorazí. Bude to trvat měsíce a nebo roky, budou se moci několikrát odvolávat u různých soudních instancí. E, to znamená, že vlastně e, až do nekonečna budou čekat, ne, nezbytně ve vazbě na řešení případu. A to vlastně eh, vede k většímu, eh, větším a větším snahám nelegálních přistěhovalců prostě zkusit, jestli to vyjde. A proto je třeba eh, převzít odpovědnost a tedy členské státy, které s tím mají problém, řešit jmenovitě. A Řecko a jeho přátelé musí nabídnout osobám, které, kterým byl odmítnut statut uprchlíka, možnost vrátit se zpátky do své vlastní země původu a to co nejdříve a za přijatelných podmínek. Problém je ovšem také eh, struktura azylového řízení, která vytváří překážky, které pak proces ještě zpomalují. Eh, operace SHIELD ukázala tedy, jak ta čísla vlastně spolu nesouhlasí. Dejme tomu, že ve vazebních centrech je 5 tisíc míst, ale jak se ten počet uprchlíků je o 95% vyšší. Samozřejmě je tu i paralela s hospodářskou politikou eh, Řecka. Hospodářství Řecka bylo zničeno mm, hostejným postupem Evropské unie a příliš velkým tlakem rozpočtové škrty. A samozřejmě teď tedy v tom protipolu Evropská unie se obává příliš intruzivního přístupu při diktování přistěhovalecké politiky. Paní Dokarus. Eh, Pane ministře, já mám obavy, podobně jako moji ostatní kolegové, z toho, že implementace nařízení Dublin 2 přináší velké problémy, především na vstupních místech pro přistěhovalce. A kladu si otázku, zdali opatření která byla přijata v zájmu rovného sdílení břemena, by se neměla týkat také readmisní politiky a dohod. V případě tedy osob, které dorazí na Maltu, na Kypr či do Řecka. Děkuji. Chrysogulus. Děkuji, pan Chrysogulus. Yes, please. Kyrie eh, Υπουργέ, jste Pane ministře, děkuji, že jste se dostavil. Evropa rozhodně musí prokázat větší míru solidarity, ale Řecko musí také přispět k řešení těchto problémů. Já jsem s kolegy ze strany Zelených navštívil jedno z příjmových center čili šlo o příjmové centrum, nikoli o vazební zařízení, nicméně organizováno to bylo způsobem, který mi připomínal vazbu. Někteří lidé drženi v tomto centru byli oběťmi násilí a mučení v minulosti. V tomto centru potom byli zadrženi až po dobu 8 měsíců a tím vlastně prožívali podobné trauma jako v minulosti. Hovořili jsme konkrétně s jednou osobou, která měla sestru eh, s povolením k pobytu ve Španělsku, ale nepodařilo se jí shledat se svým bratrem, který byl zadržován ve vazebním centru po, os, po dobu osmi měsíců. Šlo o osoby z Iránu. Eh, ten bratr řádně předložil žádost o azyl, ale ta za těch osm měsíců nebyla ani přeskoumána. Také existuje zvláštní centrum pro nezletilé. Tam jsme se například setkali s e, osobou z Albánie, 17,5 e, let. E, tato osoba vlastně strávila celý život v Řecku s výjimkou jednoho roku. Byl to tedy chlapec, který v Řecku i chodil do školy A e, tady týkalo se to i celé řady dalších osob, kteří, které pobývaly v Řecku 6-7 let a najednou se ocitly ve vazebním centru. Prosím stručně, děkuji. Pane ministře, já vás tady vítám a moje otázka se týká solidarity. Sociální solidarity, ty velké migrační tlaky vyvíjené na Řecko a vůbec tedy na tu oblast Jižní Evropy a středozemí, vzbuzují otázku, zda opravdu dochází k rovnému sdílení břemene mezi všemi zeměmi Evropské unie. Na půdě tohoto parlamentu jsme se snažili bojovat s nelegálním přistěhovalectvím a e, velmi dobře víme, že jejich Evropy trpí těmito migračními tlaky a také hospodářskou krizí. Za druhé, Řecko a Turecko. Turecko je vstupním bodem pro nelegální přistěhovalectví kteří eh, tady a to v bodě zvaném Evros, kde je hraniční přechod mezi Tureckem a Řeckem. Co s tím hodláte dělat? Víme, že agentura Frontex vám v tomto ohledu může pomoci, ale já se ptám konkrétně, jak vám můžeme pomoci i my. Uh, a konečně poslední otázka. Mně se líbí ta myšlenka, že by existoval nějaký evropský ochranný mechanismus pro země na jihu Evropské unie a kolem Středozemního moře, protože ty odolávají daleko většímu tlaku v porovnání s jinými členskými státy Evropské unie. Děkuji kolegové. Požádám ostatní kolegy v místnosti, aby zachovali klid, protože řecký ministr musí mít dost času na to, aby odpověděl na všechny tyto otázky, které tu padly. Byla zmíněna solidarita, samozřejmě celá řada členů eh, výboru Libe prokázala zájem o tuto věc. Já osobně bych se rád podělil o své sympatie. Já opravdu soucítím eh, s problémy, které přináší eh, tak rozsáhlá vnější hranice Evropské unie Řecku. A dám tedy slovo panu ministrovi. Nezapomínejte, že hlasovat bychom měli, nebo měli jsme v 10.30, ale je třeba, aby pan ministr měl dost času na odpovědi. more than 10 minutes. Okay. So we... Nejprve dovolte, abych ještě jednou poděkoval výboru Libe za tuto příležitost Rád bych poděkoval za všechny otázky, za tento zájem, který jste projevili o Řecko, tento problém, který je zásadní nejen pro nás, ale předpokládám, že i pro celou Evropu. Já se pokusím odpovědět na otázky, ovšem časově to asi nezvládnu, tak jestli dovolíte, já se budu snažit to trošku schrnout celou tu problematiku. Loni v lednu jsme slíbili Evropské unii akční plán. Tento akční plán se stával z toho prvního recepčního přijímajícího centra, to již funguje nyní, dále z nového asilového systému, ten rovněž nyní v tomto okamžiku již funguje, dále to byla no, nový úřad pro odvolání, to rovněž funguje a ta politika návratu žadatelů, kterou uplatňujeme, implementujeme zrovna rovněž již v tomto okamžiku. Dále jste se ptali na ta stará centra před návratem do původních zemí. Pan Moldesk položil tuto otázku. Vy jste navštívili tato centra, kromě jednoho z těchto center všechna již byla uzavřena. Helenikon byl zavřen. To nové centrum, které jste navštívili tenkrát, tak to rovněž již bylo předděláno, a, a, ale dokonce i toto centrum bude uzavřeno do konce roku 2013. A nyní je to otázka těch starých, nevyřešených asilových případů. Jak tam vypadá ta situace, to byla další problematická oblast. Čili u těch zbývajících případů tam, tam bylo 3306, které jsme řešili a míra mezinárodní ochrany zde je 25,28%. A já si myslím, že teda jsme dostali těmto číslům. Otázka problematiky přechodu s Tureckem. Turecko se snaží změnit Ovšem, pokud je teda o jejich přístup, ovšem, my jsme v roce 2012 požádali o téměř 25 tisíc readmisních žádostí Turecko a pouze 113 těchto žádostí opravdu tam došlo k readmisi. To znamená, že ta podpora ze strany Turecka ještě není dostatečná. A finanční problémy. Dovolte několik čísel. Rozpočet. Já vám samozřejmě předložím elektronicky kopii tohoto dokumentu, tak abyste měli možnost se podívat na tato konkrétní čísla. Celkové náklady. Celkové náklady tohoto nového plánu ročně je téměř 500 milionů eur ročně. Téměř 250 milionů, 247 poskytujeme my, náš rozpočet, evropský příspěvek je 178 milionů eur. My samozřejmě jsme za to vděční. Ovšem je to méně než to, co Řecko samo skytuje v této oblasti nelegální migrace v tomto období, které je pro nás opravdu nesmírně ekonomicky náročné. A chybí nám tam ještě těch 78 milionů. My jsme hovořili s Evropskou komisí o tomto problému. Oni navrhují, abychom Absorbovali všechny ty solidní e, fondy a oni navrhují, abychom teda nyní začali využívat strukturální fondy. Ovšem, jak víte, ty jsou alokovány na základě preferenčních e, principů. Pro nás je obtížné je využívat. My jsme se snažili především pokud jde o ty zranitelné skupiny, snažíme se, co můžeme, ovšem bohužel ty finance prostě nejsou dostatečné. A ještě na závěr věc, která je pro nás skutečně zásadní, a to je relokace. Dámy a pánové, cokoliv uděláme, tak prostě to musíme prodiskutovat my společně, my Evropané, protože Někteří lidé prostě tam musí dojít k, k relokaci těchto lidí, protože prostě my <laughs> máme 10 milionů obyvatel naše země a Řecko prostě není schopno absorbovat 500 tisíc, 600 tisíc, 700 tisíc těchto nelegálních uprchlíků. Prostě nemůžeme, podobně jako Německo nemůže absorbovat nějakých 10 milionů nelegálních přistěhovalců. My potřebujeme, aby se Evropa jasně tímto problémem zabývala, aby se na to dívala s otevřeným očima, aby tu otázku prostě nastolila, tu otázku, která již dávno měla být nastolena. Vážený pane předsedu, ještě jednou děkuji za tuto příležitost vystoupit ve vašem výboru. Libe. Bylo to pro nás nesmírným potěšením, pane ministře, děkujeme za váš čas, za vaše úsilí, snažit se mm, objasnit strategii, akční plán. Děkujeme, že jste se s námi o tyto nové informace podělil. And as we said, jak jsme se již o tom zmínili, říká pan předseda, nyní nás čeká hlasování. Takže prosím, abyste se připravili. První připomínka, prosím, elektronické karty vyzkoušíme. Vyzkoušíme, abychom zjistili, zda všichni opravdu máme svoje karty k dispozici, zda fungují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 Get ready for the vote, please. Milí kolegové, kolegyně, prosím, dámy a pánové, připravte se na hlasování. Prosím, abyste se posadili. Připravte si karty. Ještě nějaká procesní poznámka? Ano, paní Morvaj se hlásí. Ano, ano, děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, rád bych položila otázku maďarsky. Včera večer v 11.30 jsme obdrželi části hlasovacích seznamů, které podle mě vyžadují alespoň jeden den abychom je mohli zpracovat. A dneska v 9.30 jsme obdrželi další žádosti, další úkoly, které se týkají toho hlasování, ovšem my už jsme byli na jiném výboru. Zpráva pana Tavareše prostě uděluje lekci Maďarsku o demokracii a v článku 61 se tam jasně hovoří o tom, že legislativa by měla mít dostatek, že bychom měli mít dostatek času pro přípravu legislativy, čili jak může vůbec Evropský parlament udělovat nějakou lekci našemu parlamentu a Maďarsku, když to probíhá takto ta, naše práce, čili co uděláme pro to, abychom tomu zamezili do budoucna. A další záležitost. Já jsem se ponaučila o možnosti práva na, na svobodný projev a já bych chtěla říci, u této zprávy já chtěla bych říci, že eh, Evropská unie je diktátorským režimem a už zde vidím, že přichází s řízencemi sebrat ten Eh, můj nápis a zde dávám naši vlajku eh, jako projev svobody projevu, nebo se ptám, je i v tomto ohledu nějak, nějaké dvo, nějaký dvojí metr, vy jste fašisté, dámy a pánové. Ano, když já zde budu, když já zde budu uh, používat uh, mou vlajku, když je vystavím, tak já budu považována za fašistu. Ovšem toto není, říká pan předseda, toto není, toto není uh, procesní poznámka. Nemáte, nemáte, nemáte již právo vystoupit. Nemáte, paní Morvejová, nemáte již právo vystoupit. Já jsem Maďarka a nejsem fašistka, ne, nejsem fašistka. Ne, není, to, není to cirkus, eh, čili nyní opravdu, dámy a pánové, musíme začít a budeme hlasovat. Je to otázka, která se týká základních práv. Je to nesmírně komplikované hlasování. Prosím, abyste se zaměřili na hlasování. Pan zpravodaj i my všichni Víme, že je to nesmírně náročné časově. Ano, snažili jsme se nalézt kompromisy se všemi zpravodaji, se všemi stínovými zpravodaji za různé politické skupiny napříč politickým spektrem našeho parlamentu. Možná, pane Tavareši, vy byste ještě chtěl minutku, než budeme hlasovat. Nechcete si vzít slovo. Dobře, nebo chcete ještě, pane Tavareši, chcete k tomu nějakou připomínku všechny ty záležitosti týkající se kompromisních návrhů? Ano, velice stručně stručně dovolte, abych poděkovala všem politickým skupinám, všem poslancům, poslankyním, které poslali své návrhy, kteří pracovali na, tomto, na těchto kompromisech za celou tu roční práci na této problematice. Ovšem jsou zde ještě tři pozměňovací návrhy, které bohužel jsou, zatím ještě nejsou v této zprávě, jinak je to oficiální stanovisko penátského výboru, asi z dva ty staré, které žádá, aby ten čtvrtý, ta čtvrtá, eh, čtvrtý dodatek ústavy byl stažen v, v Maďarsku a dále je to paní Hagebiler, která je vysokou představitelkou výboru OSN pro lidská práva. Ta v podstatě přišla s podobným stanoviskem jako tento benátský výbor a poslední rozprávy já jsem požádal maďarskou vládu, aby nám poskytla oficiálně překlad nového bezpečnostního zákona, kde jsou určité oblasti, které vyvolávají obavy, protože by to umožnilo státním zástupcům a soudcům, aby byly sledováni, pokud jde o různá sledovací zařízení a tak dále, čili je to záležitost oddělení pravomocí a tak dále. Tento překlad z maďarské strany ještě zatím nebyl předložen, ovšem my bez ohledu na to, zda budeme či nebudeme mít tento překlad, budeme nebo si uděláme svůj vlastní překlad, budeme na tom pracovat. I to samozřejmě pak bude zakotveno do této zprávy ještě před hlasováním na plenu nás. Já rád bych poděkoval v neposlední řadě všem maďarským občanům, kteří nám napsali. Já jsem odpověděl, někteří dokonce opětovně reagovali na mou odpověď. Poté rád bych jim poděkoval za to respekt a opravdu velice plodný dialog. To si myslím, že je velice zásadní pro nás, to znamená základní práva pro kteréhokoliv z našich evropských občanů jsou záležitostí všech našich občanů. A nyní děkuji za slova, můžeme začít hlasovat. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní se zaměříme na hlasování. Asi to bude dlouhé hlasování, říká pan předseda. Vypadá to, že to bude dlouhé. Of course, of course, of course, of course. This, this, this cannot happen this situation here, so the technical staff... Ano, samozřejmě, prosím, aby technicky pracovníci okamžitě tento cirkus zastavili. Paní Morvajová, tohle není žádný cirkus, to je Evropský parlament. Předtím, než jste se eh, předtím vůbec, než jste byla kandidátko do Evropského parlamentu, jste si měla uvědomit všechny tyto záležitosti. Prosím, aby naše technické služby okamžitě tento cirkus zastavily, abychom se zaměřili na naše hlasování, které bude dlouhé, mnoho, mnoho stránek obrovské úsilí u kompromisu. Některé odstavce budeme hlasovat i přesto ty kompromisy o ní budeme hlasovat samostatně. Paní Vikstra myšle. Pane předsedo. Ano, pane předsedo. Toto. Toto je skutečně setkání pracovního výboru budeme hlasovat. Někteří z nás skutečně jsme nesmírně zneklidnění tímto cirkusem. Je to opravdu velice nepříjemné. Já opravdu nechci abychom hlasovali tímto způsobem. Je to webstreamováno, občané celé Evropy to mohou vidět. Já osobně se domnívám, že to je skutečně neakceptovatelné. Já skutečně trvám na tom, abychom to všechno zde opětovně vrátili do původního stavu a abychom pokračovali slušným způsobem. Ano, přesně tak říká pan předseda, musíme důstojně přistoupit k tomuto úkolu opravdu s velikým respektem k roli Evropského parlamentu a nás všech, jakožto poslanců Evropského parlamentu, prosím, abychom zahájili hlasování. Kompromisní návrh. A nyní. Ještě. Pos, na poslední chvíli. 250 nám vypadla, pokud kompromis 9 je přijat. 366 a 367 nám vypadnou, pokud kompromis 24 bude schválený. 395 nevypadne, pokud 18 přijmeme, kompromisně návrh 18, a 144 nám vypadne, pokud kompromisní návrh 41 schválíme. A nyní zdá se, že ještě paní kolegyně by nám chtěla ještě něco říct si možná potom. Dobře, začínáme, říká pan předseda. Kompromis 1, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 2. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 195 to bylo. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 3. Pozměňovací návrh 197, 198, 199. Pardon, 97 a 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Odstavec 3. Ověřujeme. Je tady eh, z EPP eh, o jednoho navíc. Kde je problém? 196, 196. 196 a 197, 198, pardon. Osovec 3. Tak o EPP je tady o jednoho navíc. Co se děje? Je to 197 a je k osavci 2, ne k osavci 3, říká O odstavci 2 eh, už jsme eh, hlasovali. Eh, teď hlasujeme o odstavci 3, o 197 a 198. Pane předsedo, mohu-li Teď eh, odstavec 2, 195, ještě předtím, než přejdeme ke trojce, eh, o které o které jsem předtím hovořil. Takže odstavec 2, pozměňovací návrh 195. Hlasujeme. Zahajuji hlasování. Pardon, ne, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže teď odstavec 3. Pane předsedo, já mám ten dojem, že by eh, hodně pomáhalo, kdybyste nehovořil o paragrafech, ale jenom o číslech pozměňovacích eh, návrhů. Opravdu by to pomohlo. Dobrá. Takže jenom čísla eh, pozměňovacích návrhů. 197 a 198. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo zamítnuto. 199. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 200. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 201 a 202 nejsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato kompromis. 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 206. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Ověříme 206. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme tady o dva a CVP e navíc. Takže odečítáme dva z EPP. Takže e, dva z EPP stále hlasují, takže prosím, můžete s tím EPP něco udělat. Teď. A teď 39 e, pro, 16 proti, přijato. Takže od 208 na 200, do 214 hlasujeme společně. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Kdo je pro 213? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 214 a 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 220. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 223.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 234. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 236 až no, pardon, 235 upravuje se pan předseda až 38 včetně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 239. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 240. Odpadá. A teď se dostáváme k kompromisu 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 250 odpadá. Dostáváme se ke 251. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 253. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 254. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis. Omlouvám se. Bylo to zamítnuto, já se omlouvám, omlouvám se více rukou proti než pro, omlouvám se. Dobrá, tak to ověříme. Ověříme 254. Končím hlasování. Ano, 31 proti 26. to. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, 257, 258, 259 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pardon, zamítnuto. 260. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 261. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 263. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 264. Odpadá. Šedesát dva byl stažen. Hrovali jsme o 260 a byla zamítnuta, ano. Dobře, ověřím na 263. Končím hlasování. jedna proti, 24 pro. Takže zamítnuto. 264. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Zamítnuto. 265, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 266. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 267. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 272. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 273. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 274. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 277. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 278. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 279. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 280. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 281. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 284. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 288. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 290. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 289. Kdo je pro? Kdo je proti? Není to zřejmé. Rukama to nebylo zřejmé, takže budeme hlasovat o 289 elektronicky. Zahajuji hlasování. EPP má o jednoho navíc. Teď končím hlasování. Zamítnuto. Jediný problém byl, že mm, tady mm, nebylo zvednuto dost rukou. 292. Kde pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 293. Kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 294. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Kompromis 15. Kdo je pro? Ověříme. Pardon, ověříme 294. Ověříme 294. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 298. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Kompromis 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 305. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Eh, zamítnuto. 307. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel A eh, přijato. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel A eh, přijato. 310. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel A zamítnuto. 311. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 312. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 313. Ty, by, ty byly společně, se omlouvám. Takže 314. Kdo je pro? 14, 15, 14 a 15 jdou dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnu to. 316. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. E, z 19. Ne, ověříme 316. Dobrá. Končím hlasování. Tedy zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 317. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme. Ověříme 317. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvacet tři ku třicet třem zamítnuto. Teď 318. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 320. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 321. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Jedna nám odpadlo jako kompromis. 320. Pardon, 21. Opravuje se pan předseda. Chcete to ověřit, takže 321. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak to bylo zcela zamítnuto. A teď 324. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? A zamítnuto. 323. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? A zamítnuto. 325. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 326. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 327. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 329, kdo je pro? Kdo je proti? Není to zřejmé. Takže ověříme 329, protože tady se hodně lidí zdrželo. Takže ověříme 329. Zahajuji hlasování. A co vidíme? 26 proti, pro. 16 se 16 se takže přijato. 330, ne, ne. Takže 335, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? A zamítnut. Oh. Kompromis 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 338. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. 339. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel A Zamítnuto. 340. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 341. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Again. 342 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 343 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 345 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 3, ne, kompromis 22 pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis 23 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 24 pro, proti, zdržel se přijat. A nyní se dostáváme k 366. Ne, odpadá. Omlouvám se, to je špatně. A nyní tedy 368, 368. 368, druhá část, o té se má ještě hlasovat, že je pro. 368, druhá část, pro. Proti. Slyšel se. Zamítnuta. 375 nyní, pro. Proti. Zdržel se. Zamítnut. 300 376 pro, proti, zdržel se zamítnut, 377 pro, proti, zdržel se zamítnut, 378 pro, proti, zdržel se zamítnut, 379 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 25 pro, proti, zdržel se přijat. A nyní se dostáváme a k kompromisu 25. Chcete prověřit? Takže 25 prověřit. Prověříme, zahajuji hlasování, končím hlasování. 33. Pro, 23 proti, přijato. Nyní 395 pro, proti, zdržel se přijat. 300, a omlouvám se. Yeah. 449. 449, tak poskočíme hodně dopředu. Ano, o tom ještě musíme hlasovat. 449. Eh, to je můj pozměňovací návrh, kdo je pro? 449. Chápu, chápu, pane Engele, kdo je proti? Zdržel se. Přijat. Prověříme. Dobře. Hlasujeme 449. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 pro, 28 proti. Návrh byl přijat, ale těsně, ale přijat. 488, druhá část. Jestli jste to našli, zase poskočíme o pár stránek, dvě části, ale hlasujeme o druhé části 488, jde pro, proti, zdržel se zamítnuta. Nyní 500. Prověříme. Dobře, tak prověříme druhou část návrhu 488. Končím hlasování. Konec. 41 ku 15 zamítnuto. Nyní 500. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnut. Kompromis 26. Pro proti, zdržel se přijat. 503 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis, ano, ne. Ne, 504 pro, proti, zdržel se zamítnut. 505, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 27. Pro. Proti. Zdržel se. přijate Kompromis 28. Pro. Proti. Zdržel se. Přijat. Nyní se posuneme. Tady nás čekají určité komplikace. 522, pokud se nemýlím, ne. 519, 519, o tom se má ještě hlasovat, 519. Našli jste, vidíte, dobře, kde pro, proti, zdržel se, zamítnut. To bylo 519 a nyní 521. kde je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Prověříme 521, prověříme 521, prověříme Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 12 ku 43 zamítnuto. Nyní 522. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. 523. Kdo je pro? Ještě chcete taky opět prověřit. Prověřit 522. Tak, prosím, spočítáme to, že to bylo zamítnuto zahajuji hlasování. Končím hlasování. 42 zamítlo, 12 byla pro. Zamítnuto. Nyní. 523. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 500. Ne, prověříme, dobře, prověříme 523. Prověříme 523, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 31 pro, 27 proti přijato. 525 pro, proti, slyšel se zamítnout. 527 pro, proti, slyšel se zamítnut. Kompromis 29 pro, proti, zdržel se. Přijat. Přijat. Prověříme kompromis 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 35 ku 22 přijato. Nyní kompromis 30. Kde pro? proti, zdržel se. Je přijat kompromis 42. Prověříme, chcete prověřit dobře, tak kompromis 30, spočítáme hlasy. Zahajuji hlasování, kompromis 30. Končím hlasování. Třicet tři ku dvaceti jedna, tři se zdrželi. 42. Kompromis 42. Kdo je pro? Proti. Tentokrát to není jasné. Možná zamítnuto, ale prověříme. Prověříme kompromis 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Konec. 30 ku 27 Těsně přijato, těsně přijat tento kompromis. Nyní 549. Kdo pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Teď přejdeme k, k 550. Kde pro? Proti? zdržel se, není to jasné, bude to těsné, určitě prověříme 550. Zahajuji hlasování. Nyní konec, končím. 27 k 30 zamítnuto. 551, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. A... Aha, neodpadl, neodpadl, v pořádku. Hlasovali jsme. Na no nyní úvodní ustanovení a Recital. Takže vote I was adopted. It was on We did vote. Hlasovali jsme přece o 551. Jsme hlasovali, ano, a nyní přejdeme k těm úvodním ustanovením a citacím. První je pozměňovací návrh 7, o kterém se bude hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Návrh 8. Pro? Proti? Zdržel se přijat. Návrh 9 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 10 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 11 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 13, 13 pro, proti, Není to jasné, takže prověříme návrh 13. Nezvedáte dostatečně ruce za hlasování o návrhu 13. Nyní končím hlasování. 39 pro, 17 proti, jasně přijato. Nyní přejdeme k návrhu 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 15 pro. Proti? Zdržel se zamítnut. 16 a 17 dohromady. Prověříme. Dobře, chcete prověřit návrh 15. Tak návrh 15. Prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 36 ku 22 přijato. Teď já se omluvám paní Verže. 16 a 17 dohromady. Pro? Proti. Zdržel se přijat. Nyní kompromis 31. Pro? Proti. Zdržel se přijat. 19 a 20 dohromady. Pro? Proti. Zdržel se zamítnutý. 21, 22 dohromady, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 24, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 25, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Na nyní 26 pro, proti, zdržel se přijat. 27 pro, proti, zdržel se zamítnout 29 pro, proti, zdržel se přijat. 30 pro, proti, zdržel se zamítnout 31 pro, proti, zdržel se zamítnout 32 pro, proti, zdržel se přijat. 33 pro, proti, zdržel se zamítnout. Kompromis 32 pro, proti, zdržel se přijat. 37 pro, proti, zdržel se zamítnout. Kompromis 33 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 40 pro, proti, zdržel se zamítnut, 41 pro, proti, zdržel se přijat, 42 pro, proti, zdržel se zamítnut, 43 pro, proti, zdržel se přijat, 45 pro, proti, zdržel se přijat, 46 pro, proti, zdržel se zamítnut, 47 pro, proti, zdržel se zamítnut, 49 pro, proti, zdržel se přijat, 50 pro, proti, zdržel se přijat, 51 pro, proti, zdržel se zamítnut, 52 pro, proti, zdržel se zamítnut, 53 pro, proti, zdržel se zamítnut, 54 pro, proti, zdržel se zamítnut, 55 pro, proti, zdržel se zamítnut a kompromis 34 pro, proti, zdržel se přijat 59 pro. Ne. Ne, ne, ne, a tam už se nehlasuje, já se omlouvám. Kompromis 35 pro, proti, zdržel se. Přijat 63 pro, proti, zdržel se. Přijat kompromis. Aha, omlouvám se. My jsme přeskočili 62 kolegy Engela 62. Kdo je pro? It fell. No, no. I... A ten odpadl. Aha, to jsem byl desinformován, pane Engele, omlouvám se. Teď jsme hlasovali o 63, to jsme již hlasovali, ano, což znamená, že se dostáváme. Non 63. Věříme 63. Elektronicky. 63 zahaju hlasování. Konec hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme ke kompromisu 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 69. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 70. Pro? Proti? zdržel se, přijate. Nyní kompromis 37, kdo je pro, proti, zdržel se, je přijat. 76 pro, proti, zdržel se, je přijat. 38 ehm, e, pro, proti, zdržel se, přijat. 81 pro, proti, zdržel se zamítnut, eh, kompromis, návrh 82. Excuse me, excuse me, amendment 80. Návrh 82. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnout. A nyní kompromis 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Teď se dostáváme k návrhu 88. Pro? proti, zdržel se zamítnut, 89 pro, proti, zdržel se zamítnut, 90 pro, proti, zdržel se zamítnut, 91 pro, proti, zdržel se zamítnut, 93 pro, proti, zdržel se zamítnut, 94 pro, proti, zdržel se přijat, 95 pro, proti, zdržel se zamítnut, 96 odpadá, ne, ne, ne, hlasujeme. 96, favor. Pro, proti, zdržel se zamítnut, kompromisní návrh 40, pro, proti, zdržel se přijat. A nyní pozměňovací návrh 100. Pro, proti, zdrželo se přijat. 101. Pro, proti, zdrželo se přijat. 102. Pro, proti, zdrželo se zamítnut. 103. Pro, proti, zdrželo se zamítnut. 105. Pro, proti, zdržel se zamítnout 104 pro, proti, zdržel se přijat, 106 pro, proti, zdržel se zamítnout, 107 pro, proti, zdržel se zamítnout, 108 pro, proti, zdržel se zamítnout, 109 pro, proti, zdržel se zamítnout 110 pro, proti, zdržel se zamítnout 111 pro, proti, zdržel se přijat, 112 pro, proti, zdržel se zamítnout 113 pro, proti, zdržel se přijat, 114 pro, proti, zdržel se zamítnut, 115, zamítnut, 116, pro, proti, zdržel se přijat, 117, pro, proti, zdržel se zamítnut, 118 pro, proti, zdržel se zamítnut, 119 pro, proti, zdržel se zamítnut, 120 pro, proti, zdržel se přijat, 121 pro, proti, zdržel se zamítnut, 122 pro, proti, zdržel se zamítnut, 123 pro, proti, zdržel se zamítnut, 125 pro, proti eh, přijato, 126 pro, proti, držela se přijato, promiňte, zamítnuto, 127 pro, proti, zdržela se zamítnuto, 128 pro, proti, zdržela se přijato, 129 pro, proti, zdržel se přijato, 130 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 131 pro, proti, zdržel se přijato, 132 pro, proti, zdržel se přijato, 133 pro, proti, zdržel se přijato. 134 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 135 a 136 společně pro, proti, přijal, zamítnuto. 137, 138 společně, pro, proti, zdržel se zamítnuto, 139 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 140 pro, proti, při, zdrželo se zamítnuto, 141 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 142 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 143 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 144 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 145 pro, proti, zdržela se zamítnuto, 146 pro, proti, zamítnuto, 147 pro, proti, zdržel se přijato, 148 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 149 pro, proti. Není to jasné, ověříme. Ověřujeme 149. Hlasování zahájeno. Uzavřeno. 26 proti, 30, 21, 26 pro, 31 proti, zamítnuto. 151 pro, proti, zdrželo se přijato. 152 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromisní návrh 41 pro, proti, zdržel se přijato. 157 pro, proti, zamítnuto, 158 pro, proti, zdrželo se přijato, 159 pro, proti, zdrželo se přijato, 160 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 161 pro, proti, zdrželo se přijato, 162 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 163 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 164 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 165 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 166 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 167 pro, proti, zdrželo se přijato, 168 pro, proti, zdržel se přijato, 169 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 170 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 171 pro, pro zdrželo se zamítnuto, 172 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 173 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 174 pro, proti, zdržela se zamítnuto, 175 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 178 pro, 176. Nemám to na svém seznamu. Takže 176 pro. Nemám to na svém hlasovacím pořádku. Skupina SND to nemá na svém hlasovacím pořádku. Zřejmě to vypadlo omylem. Jde o pozměňovací návrh paní Kinga Gal a pana Lásla Sržan. Stačí, když to přečtu nahlas? Poslouchejte. Záměrem tohoto pozměňovacího návrhu 176 je vypustit tento odstavec. Stanovisko komise a tak dále z 19. března o právu vyznání a tak dále čili vypustíme odkaz na příslušnou komisi. OK, those in favor. Na takzvanou Benátskou komisi. Kdo je pro, proti, zamítnuto. 177. To je stejná věc. Pozměňovací návrh pana Franka Engela, vypuštěno, tohoto odstavce. Vzhledem k retroaktivnímu účinku vstupu právního nástroje v platnost více než 300 různých církví přišlo o registraci. Je to pozměňovací návrh našeho kolegy Engela. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuto. 178 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 179 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 180 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 181 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď osmdesát dva, osmdesát tři jsou identické ze 181, takže pojďme k 184 pro, proti, zdržel se, přijato, 185 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 186 188. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 189. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 190. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 191. Promiňte, nebylo předloženo k hlasování. Čili teď tedy elektronicky budeme hlasovat o celém návrhu. Já vám děkuji za trpělivost a pochopení, nebylo to jednoduché, což jste si asi všimli, takže pojďme k elektronickému hlasování. Zase tu máme nadbytek eh, členů EPP, měli bychom s tím něco udělat, aby nám ta čísla souhlasila. EPP plus jedna. Takže teď začínáme hlasovat. Končíme. 31 proti 9, 8 se zdrželo, bylo to přijato se všemi pozměňovacími návrhy, o kterých jsme hlasovali. Já vám ještě jednou děkuji za trpělivost a pochopení a za veškeré snahy o nalezení kompromisu. Paní Sitvel, děkuji. Pane předsedo, já jsem žádala o slovo před hlasováním a ráda bych se vrátila zpátky k tomu incidentu před hlasováním. Chci, aby se v záznamu objevilo, že nesouhlasím s tím, aby byli někteří poslanci vyvedeni z místnosti, i když jejich chování není přijatelné. A e, ten postup se liší. Buď tedy, pokud přijdete s transparentem, jste vyvedeni, nebo zůstanete. Já nesouhlasím s takovým chováním, kdy tedy někdo použije transparent, nicméně není to důvod pro to, aby byl vyveden z místnosti. Důvod byl, důvod spočíval v tom, že transparent se objevil na obrazovkách díky webstreamingu, proto ho ochranka odstranila Spravodaj. Dovolte mi jedno nebo dvě slova. Možná jsem tedy nezmínil úlohu politických skupin a stínových zpravodajů a úlohu našeho eh, nepřemožitelného sekretariátu. Byl to velmi únavný proces a já bych jim rád poděkoval maďarsky. Děkuji. Děkujeme všem členům za spolupráci, za jedno z nejobtížnějších hlasování posud, během našeho mandátu. Děkuji. Tím končíme a sejdeme se znovu ve tři hodiny za účasti paní komisařky Redingové. Ve tři odpoledne děkuji.